Dámy a pánové, zahuji za, zasedání. Protokol včerejšího zasedání k dispozici. Máte někdo námitky vůči zápisu? Nemáte, tak to tímto je zápis schválen.